ze včerejšího dne eh, byl eh, dán k dispozici. Jsou k němu nějaké připomínky? Vidím, že ne. V tom případě ho považuji za schválený.